Zahajuji zasedání pro dnešní večer. Srdečně vás zde všechny vítám. A vítám také členy výboru pro rozpočet, který se, kteří se účastní dnešního zasedání, eh, tedy k tomu bodu eh, rozpočtu. Návrh pořadu jednání máte k dispozici, nevidím připomínky, je to přijato. Bod 2, k dispozici máte Cont News, tam máte i informace o jazycích a tato schůze je jako vždy webstreamována. Já jsem si jistá, že nás sleduje celosvětový tisk. Dnešní večer se eh, bude zabývat důležitým tématem, tedy diskusí s Guardia de Finanza z Itálie a s italskými orgány. Tím se dostáváme k bodu 3, já jsem zpravodajka pro rozpočet a proto se ujmu slova. Chci omluvit pana Ashwortha, který má paralelní schůzi a nemohl přijít. Ráda bych vás informovala o dvou posledních trialogových zasedání k rozpočtu a k omnibusu 7. a 8. listopadu. Celkem jsme jednali 8 hodin, eh, řešili jsme článek 176 a 228. Máme dohodu k následujícím článkům 179, to znamená obvykle eh, účetní eh, podklady 180, tam je stále otevřená otázka eh, zdanění a pracovní činnosti OSVČ 181, přidružené subjekty, tam jsme se dohodli, také jsme se shodli na základech eh, těch eh, přirážek. Eh, článek 182 máme k článkům 185 a 86 dohodu, kde máme jaksi zákaz toho dvojího financování a tu retroaktivitu vyřešenou. Máme eh, články 187, 188, tedy veřejné zakázky, 190 až 198, eh, to jsou tedy ty způsobilé náklady, eh, kritéria přidělování, dohody o subvencích a přídavcích, to jsme řešili, pak dále článek 200, detailní otázky k cenám, kde tedy máme nové nástroje, se kterými EU může zacházet bez vypočítání jaksi skutečných nákladů. A teď jsme u článku 203, tedy finanční nástroje a otázka závaznosti. Máme eh, články 209, 210, eh, což je tedy zpráva finančních prostředků, 211, 212, rozpočtové zároky, 214 až 226. To jsou tedy ty evropské politické strany Eh, tady ještě máme návrhy 315 až 319, což jsou ještě důležité ehm, pozměňovací návrhy, kde jsme se zatím nedohodli. Eh, I ty otázky kontroly ex post u ehm, jaksi eh, pevně stanovených částek a e, přídavků. E, u těch finančních nástrojů se stále výrazně neschodneme s radou ohledně toho Common Provisioning Fund finančních nástrojů a přídavků. Také se neschodneme na trastových fondech a to, co se týká například povinnosti zveřejňovat informace. A máme proto naplánované další trialogová zasedání, konkrétně jich pět až do konce roku 20.11., 27., 29., 11., 6. 12. a 11. 12. Vzali jsme na vědomí, že eh, trialogy ve výborech jsou v podstatě přijaty. Teď čekáme pouze na vyřešení té zemědělské části eh, celé té věci, která má velký vliv na eh, celý rozpočet, eh, aby se to tedy uvolnilo, abychom se mohli pokusit v radě a v komisi i v tomto pokročit. Dále uvidíme, zda ta zemědělská část bude uvolněna, aby ta příslušná ustanovení mohla vstoupit v platnost od prvního první. Nesmíme zapomínat ani na body eh, výboru TRAN a výboru ITRE. To je taky návazné na eh, činnost eh, výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu. Tolik tedy má zpráva. Chci se zeptat, zda jsou otázky. Kolega Rybich. Děkuji vám mnohokrát za tuto zprávu, paní předsedkyně. Mě by zajímalo v tuto chvíli to, že máme různé projekty, jako třeba Fond pro Afriku, eh, v rámci čeho budou pak prováděny konkrétní projekty. My máme určité cíle udržitelného rozvoje, na které se soustředíme a máme tam ty první dva, tedy to pro zemědělství a čistou vodu e, a obnovitelné zdroje. To jsou cíle 6 a 7. A tady plánujeme, že budou připravovány projekty, které budou pak probíhat. A problém je ten, že když se něco řeší jako jeden projekt, tak většinou ta architektura a ten projekt jako takový a ručení za něj e, vlastně si neodpovídají. Bylo by možné, že by se tyto tři věci držely odděleně? že tedy třeba architektura nějakého energetického zařízení bude řešena architektonicky, a pak tedy když se to postaví, tak se teprve vypíše zakázka na to zařízení a potom se vypíše další zakázka na údržbu, eh, aby to běželo třeba 20-30 let, protože zatím tady dochází k velké chybovosti. Já jsem viděl takových projektů mnoho, kdy se vlastně něco postavilo, zprovoznilo, ale za krátkou dobu už to vůbec nefungovalo. Takže já si myslím, že u kontroly projektů je velice důležité řešit i jaksi zajištění provozu e, toho objektu. Jinak utrácíme spoustu peněz a ve finále vlastně nedosahujeme toho, čeho jsme dosáhnout chtěli. Děkuji vám. Ano. E, Odpovědi jako z Rady a Jerevan. V podstatě ano, jenže. Záleží na konkrétních pravidlech, eh, kam spadají ty jednotlivé fondy. Ráda bych vás poprosila o to, aby se nejdříve specifikoval konkrétní fond. Teprve poté to můžeme jaksi selským rozumem posuzovat, že budeme zprovozňovat ty věci, které stojí za to. Otázka je, co také stojí v materiálním právu v těch podkladech. Eh, to, co se říká v rozpočtovém řádu, je, že ty investice tohoto typu jsou jiného druhu a spadají do jaksi jiné kapitoly než ta pak následná udržba. Ale můžeme to, zároveň, můžeme to jaksi vypsat zároveň, že tedy ty investice budou také udržitelné. Byť to budou dva oddělené procesy. V tom nevidím vůbec žádný problém. A proto v podstatě ten váš problém, musím říct, nechápu. Ale e, když mi dáte podrobné informace, můžeme se tím zabývat, že by se to třeba nějak konkretizovalo, abychom e, to mohli řešit nějak dále. E, děkuji také předsedovi rozpočtového výboru, že mezi nás přišel. Já jsem stručně informovala ohledně toho, na čem jsme se shodli a na čem jsme se neschodli a o tom, že máme do konce roku naplánováno ještě pět trialogových zasedání jsou to kolegové, kteří u toho nemohli být, budou mít stále možnost se zúčastnit. Kolega celé má slovo. Děkuji. Pokud já vím, tak je to vždycky tak. A já jsem vlastně sám s eh, uplatňováním evropských peněz měl co dočinění, že, ty, že EU stanoví pobídky, eh, podporuje nebo spolupodporuje investice, A potom ta péče o ty investice je vždy odpovědností toho příjemce té investice, takže tam už se neřeší, eh, tam už do toho nevstupují evropské fondy. A to pak vede k tomu, eh, co říkal zcela správně kolega Paul Rübich, že něco postavíme, já už jsem také leco zviděl v některých státech, ale potom už eh, to nikdo neprovozuje, nebo tam dojde k nějakému výpadku, chybí vůle, chybí peníze, chybí kvalifikovaná pracovní síla, nebo co já vím. Takže vlastně z toho dobrého záměru pak vůbec není ten správný výsledek, jaký jsme chtěli. Minulý týden například jsem eh, se setkal se zástupci občanské společnosti z afrických států, kterým bylo v Lavaletě před dvěma lety slíbeno, že se vytvoří investiční fond pro Afriku. A oni se mě teď ptali, kdy to tedy konečně přijde, že by se ten investiční fond k něčemu použil, konkrétně tedy k něčemu viditelnému, co by zlepšilo kvalitu života u nich v zemích v Africe. Já jsem jim nedovedl odpovědět, protože tento fond se řeší jaksi mimo naši působnost. Ano. Navrhla bych, že bychom tento problém řešili bilaterálně. Myslím si, že v, z hlediska udržitelnosti se musíme vylepšit. Když budeme provádět projekty pro příštích třeba 10 let, eh, tak musíme také pamatovat na tu jejich údržbu. Pokud nejsou eh, žádné další otázky a komentáře, tak ukončíme bod číslo 3 a otevřeme bod číslo 4 na pořadu jednání. To znamená činnost směřující pro boj s podvody v Itálii. Eh, vítám pana ministra Verolu. Jsme rádi, že jste mezi námi. Vy vedete technický sekretariát eh, Meziministerní komise pro evropské záležitosti. Eh, kromě toho pak ještě eh, čekáme na pana generála, respektive šéfa Georgia Toskyho, šéfa Guardia di Finanza a pak také čekáme na Francesca Atardiho, opět z Guardia di Finanza. Každopádně jsme rádi, že hosté přijdou. Já jsem oba pány ještě neviděla. Ano, ano, ano, eh, pana, eh, kolega, pana, pana kolegu vítáme, pana Vrelu vítáme. Dáme vám rovnou slovo. Eh, jsme rádi, že jste mezi námi. Grazie, prezident. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali a za možnost zde promluvit za Guardia de financa eh, díky, že můžeme jakožto ti, kteří bojují s podvody v Itálii, že vám můžeme představit naše výsledky v této oblasti. Já bych eh, vás rád pozdravil jménem Sandra Gociho, který měl přijít místo mě dnes večer, ale bohužel musel zůstat v Římě z politických důvodů. Takže vám děkuji, děkuji všem europoslancům a europoslankyním eh, z tohoto výboru za tuto příležitost. Pánové Tosky a Atardy jsou již na cestě. Aktuálně jsou na jiných schůzích eh, zde v Evropském parlamentu, takže jsou v budově, přijdou každou chvíli. Když dovolíte, stručně bych prohovořil, eh, paní předsedající, o tom, co děláme a jakým způsobem v rámci italské vlády a v rámci Guardia di Finanza, v rámci AFKOS, tedy té koordinační služby pro boj s podvody, Eh, naši činnost, abyste si udělali obrázek o tom, co v tomto sektoru italské úřady dělají. Takže eh, v této stručné prezentaci budeme hovořit o tom, co naše služba AFKOS vlastně dělá. Budeme mluvit o jednak o naší činnosti, ale také o naší struktuře a o spolupráci v rámci té celé oblasti boje s podvody. My jsme vydali jednu takovou publikaci, kterou pokud vím, jste všichni dostali, takže veškeré podrobnosti máte v tom a já to nechám na panu generálu Atardimu, který je přímo šéfem toho odboru pro boj s podvody, aby vám detailně popsal, cože přesně AFKOS v Itálii dělá. Já sám se tedy přidržím, když dovolíte, jak si těch obecnějších komentářů. Za prvé, co se týká naší národní strategie pro tuto oblast. Jak váš výbor dobře ví, boj s podvody a ochrana evropského rozpočtu je sdílenou eh, oblastí působnosti jak evropských orgánů, tak orgánů na národní úrovni. Ale je velice důležité, aby národní orgány se v této věci angažovaly, aby byly přesvědčeny, že to je i jejich úkol, i jejich odpovědnost bojovat proti podvodům na národní úrovni je naprosto zásadní, aby eh, probíhala tato činnost přímo v terénu. Nelze všechno udělat z Bruselu nebo ze Štrasburku. Není možné odtud bojovat s nelegálními operacemi jinde. Samozřejmě mnoho z těchto podvodů má i svůj nadnárodní rozměr. A proto chcete-li s těmito podvody náležitě bojovat, musíte mít dobře strukturované a vysoce motivované služby, Eh, v terénu, ale musí docházet také k jejich spolupráci, tedy spolupráci mezi jednotlivými státy, vzhledem k tomu, jaká je podstata této trestné činnosti na evropském rozpočtu. Potřebujeme proto dobře rozvinutou a silnou spolupráci mezi členskými státy. Je zároveň velice důležité, aby tyto národní orgány směrovaly další činnost v této oblasti správným směrem. Aktuálně zaznamenáváme velké rozdíly v tom, jak v jednotlivých členských státech tato činnost probíhá. Bude proto potřeba spolupracovat a mobilizovat jednotlivé příslušné složky v členských státech, ale i na úrovni EU. Jedině tak splníme naše společné záměry. My jsme přesvědčeni, že Itálie, a proto jsme dne dnes večer, dosáhla obdivuhodných výsledků v této oblasti nechám pak na panu generálu Atardimu, aby vám to vysvětlil dopodrobna. Když dovolíte, já sám bych uvedl jen jeden příklad, který podle mě je dosti výrazný co do dopadu naší činnosti a to je za poslední roky obdivuhodné snížení počtu případů podvodů, a nepravidelností v rámci uplatňování rozpočtu, který jsme v Itálii zaznamenali. Jedná se konkrétně o snížení o 62% mezi rokem 2015 a dnešní dobou. Nad rámec toho eh, pan generál Attardi vás jistě také informuje o eh, snížení míry chybovosti, kterou zaznamenáváme. a bude vás jistě také informovat o tom, jak excelentním způsobem ta doporučení a pokyny od OLAFu implementujeme. Nicméně to již nechám na obou pánech, aby vás o tom informovali sami, aby vám také řekli o tom, eh, aby vám také řekli to, jak zapadají do struktury kabinetu premiéra v Itálii, ale jsem si jist, že oba pánové Atardy a Tosky vás budou moci informovat detailněji, než bych mohl já. Já bych však eh, rád rovněž mluvil o tom, jakou roli náš odbor hraje na evropské úrovni. Eh, v tom smyslu, abychom zajistili, že bude docházet k rozhodnější činnosti, k silnější činnosti EU v této celé oblasti. My samozřejmě neustále hovoříme o evropských orgánech a evropských nařízeních a tak dále a opakujeme neustále, že je potřeba lépe koordinovat evropskou zprávu věcí veřejných z eh, úrovní členských států. My se o toto pokoušíme v rámci projektů, které jsme si sami vymysleli a opět pan Atardy jistě toto téma rozebere ještě zevrubněji. Ale já bych řekl, že si myslím, že ty projekty, které jsme vytvořili my, pak byly převzaty dalšími členskými státy EU. Konec konců zajímají se o ně i e, státy, které jsou v procesu přistoupení k EU. A to je ta setrvačnost, která pak vedla k tvorbě celé řady různých partnerství s různými jinými koordinačními orgány pro boj s podvody, a to i v zemích, které jsou stále ještě na čekací listině členství EU. Máme celou řadu různých aktivit v oblasti spolupráce, výměna informací, školení a výcvik. To vše má velký dopad na e, naši situaci. Dochází také k skvělé zpětné vazbě, zejména od těch zemí, se kterými spolupracujeme, a k tomu já už skutečně prohovořím jen velice stručně, protože o tom bude hovořit kolega Tosky. Nicméně chci říct, že nesmíme zapomínat na to, že je důležité propagovat to, co dělá tento odbor na národní úrovni. On hodně funguje v oblasti prevence, ale i v oblasti zpětného získávání těch finančních prostředků. Musíme však zdůraznit zejména tu prevenci. My jsme si za ta léta uvědomili, jak je důležité i v tomto sektoru provádět velice tvrdou preventivní práci eh, při tedy podvodech, protože vynucování práva v této oblasti je velice složité a získání zpět jakýchkoliv těch takovýchto finančních prostředků, které byly nelegálně získány, je daleko těžší, než někoho instruovat v rámci prevence. To je poznatek z praxe. Takže zaměřujeme se na prevenci, ale také na školení a to na různých úrovních veřejné zprávy, i na regionální úrovni, protože samozřejmě třeba v našem případě v Itálii jednotlivé regiony hrají velice důležitou až vůdčí roli v této činnosti nakládání s penězi z fondu, například z fondu soudržnosti, ze zemědělských fondů, takže proto je velice důležité, abychom školili lidi, kteří pracují skutečně na všech jednotlivých úrovních eh, veřejné zprávy, a to i v regionech. A pak je samozřejmě také potřeba zajistit, že budeme mít náležitou strukturu informačních technologií, aby mohlo docházet k náležitému sběru informací. Toto je sektor, kde dochází k velice komplikovaným, komplexním tokům komunikace a všechno se velice špatně dohledává. I na národní úrovni je velice obtížné vlastně to všechno dohledat. Získat ta data, která by pak mohla být i porovnávána, vyměňována a konzultována. A pak mi ještě dovolte jednu obecnou poznámku na závěr, než předám slovo dál. A to, tento proces neexistuje ve váku. Je to integrální součást celé řady dalších priorit, které italská vláda provádí. Snažíme se posílit aktivitu v oblasti boje proti podvodům, ale zároveň se snažíme znásobit naši činnost i v oblasti porušování práva obecně. Řešíme podobnou problematiku i v oblasti například státní pomoci, abychom zajistili, že nebudou vznikat problémy, nebude docházet k problému třeba v souvislosti s otázkami eh, práva pro hospodářskou soutěž v rámci EU. Musíme zkrátka jednat konzistentně sami se sebou, aby to, co dělá naše státní správa, bylo v souladu s evropskou legislativou, s evropským právem. Děláme to ostatně také proto, že jsme přesvědčeni, že když hodláte něco žádat od Evropy, musíte mít zameteno před vlastním Prahem. Jsme zcela přesvědčeni, o tom naše vláda je zcela přesvědčena o tom, že právní stát a integrita právního státu je zásadním předpokladem, chceme-li zajistit udržitelnost evropského projektu i do budoucna. Pokud nedosáhneme legálnosti na všech úrovních, tak takový orgán, jako je Evropská unie, tak a tato organizace, jako je tento parlament, bude mít velké problémy. A to je ta podstata. To je podkladem pro veškerou naši činnost. Co se týká tedy porušování práva v Itálii, co se týká boje proti podvodům v Itálii, co se týká všech ostatních našich priorit. Takže právě ten koncept právního státu, ten právní stát jako takový na evropské úrovni je to pojivo, které propojuje Evropskou unii jako projekt s, čijimi, s jejími členskými státy. Zkrátka v základě všeho, co děláme, je princip právního státu a boje proti jakémukoli nekalému, nežádoucímu využívání nástrojů, fondů, které Evropská unie nabízí. A toto všechno je součástí takového právního rámce a jeho ochrany v EU. Takže s tím už končím. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Chtěl bych poděkovat eh, pánům Toskimu a Tardymu, že přišli. A děkuji vám za vše, co děláte, pánové. A děkuji také paní kolegyně Agosto, která přišla. Děláte skvělou, nedocenitelnou práci v tomto sektoru. Díky za pozornost. Děkuji vám. Zde ve výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme velmi rádi, že italská vláda eh, je eh, nyní v tom stavu, že se na ní můžeme spolehnout. Pokud je oboj proti podvodům, to nemůžeme říct o všech evropských státech a pokud jde o evropského veřejného eh, žalobce, tak zde chci také zmínit otázku DPH a v Itálii se dosáhlo mnohem lepších výsledků než v případě jiných zemí, takže já opravdu bych vám chtěla za to poděkovat a nyní eh, prosím máte slovo eh, generální poručíku. Eh, dobrý večer všem, vážení poslanci. Já jsem eh, generálmajor Francesco Attardi, jsem velitelem útvaru italské finanční policie pro prevenci podvodu vůči EU při předsednictví Rady ministrů. Eh, chtěl bych vám eh, poděkovat i vám, paní předsedkyně, za to, že jste nás pozvala sem na tak prestižní půdu a chtěl bych poděkovat také členům výboru, že jsou zde přítomní. Chtěl bych především poděkovat eh, panu ministrovi, eh, který má na starosti této, tyto záležitosti a evropské záležitosti. A také paní Dianě Agosty, která má na starosti evropské záležitosti. Eh, já mám na starosti boj proti podvodům a jak už bylo řečeno, my jsme součástí předsednictví Rady ministrů. A eh, my jsme eh, technickým sekretariátem pro boj proti podvodům. Eh, výbor byl zřízen v roku v roce 92 a potom byl redefinován tak, aby byl zahrnut do programu Rady ministrů v prosinci roku 2012. V tomto výboru jsou zástupci na nejvyšší úrovni Eh, co se týče zprávy evropských fondů, ale také co se týče provádění kontrol. Jedná se o poradní funkce s cílem skoordinovat eh, různé národní a regionální zprávy, které bojují proti podvodům a proti eh, chybovosti v rámci SZP strukturálních fondů. Je to ideální nástroj pro prohloubení nekalých eh, praktik a také proto, aby se definovaly správné strategie tak, aby se bojovalo eh, proti eh, těmto podvodům. Tento výbor je také ústředním koordinačním výborem pro boj proti podvodům. Je to tedy koordinační služba pro boj proti podvodům v souladu s článkem 3 nařízení z roku 2013 a pohovořím o, ještě jednou potom o tomto nařízení. Tento článek ukládá povinnost všem členským státům, aby měli koordinační službu pro boj proti podvodům a tak, aby se usnadnila spolupráce a výměna informací. A také se to týká uh, spolupráce s OLAFem. Tento článek 3 je výsledkem italského návrhu Eh, na půdě Kokolav eh, v květnu 2008 naši italští delegáti navrhli, aby se ve všech členských státech vytvořil koordinační orgán pro boj proti podvodům. Tak eh, podle toho italského příkladu. Jakým způsobem pracujeme? My pracujeme na dvou úrovních, na evropské úrovni a na národní úrovni. Na evropské úrovni se zúčastníme eh, prací skupiny GAF, eh, boje proti podvodům. Zabýváme se tedy eh, kompetencemi Kokolafu. A v rámci této evropské úrovni Evropská komise a členské státy prostřednictvím svých delegátů diskutují o otázkách podvodu a o strategických krocích, které se budou provádět na společné úrovni. Kromě toho dochází ke výměně údajů, informací eh, s OLAFem a s Evropskou komisí a také s jinými kompetentními orgány s cílem chránit finanční zájmy Unie. Eh, zároveň také eh, pracujeme v rámci partnerství s jinými členskými státy, vyměňujeme si osvědčené postupy, informace. V rámci této evropské spolupráce toto jádro pro boj proti podvodům zaručuje schválení ze strany Afkos z velmi specifických eh, dokumentů, které si žádáme od Evropské komise a které jsou popsány ve výroční zprávě. Tak je to ve článku 325 smlouvy o fungování Evropské unie. Eh, kromě toho, že se zúčastníme těchto technických schůzí Kokolafu a GAFu, <clears throat> tak se také koordinuje národní italský postoj. Na národní úrovni tady toto jádro pro boj proti podvodům sleduje velmi blízko eh, sdělení o všech nesrovnalostech a podvodech, co se týče evropských fondů a jménem OLAFu eh, spravuje aplikaci, eh, databázi, která se jmenuje IMS, Irregularities eh, Management System, tedy systém pro zprávu nesrovnalostí a my jsme v kontaktu se všemi regionálními i ústředními orgány, protože tyto orgány eh, musí zpravovat tady tuto databázi. Chtěl bych říci, že za tímto cílem jsme vytvořili síť Eh, kde jsou všechny ústřední a regionální kompetentní orgány. A cílem je zaručit co nejlépe výměnu informací a osvědčených eh, postupů, tak abychom byli informováni o všech případech, které byly zjištěny, tak abychom mohli vyřešit problémy. A abyste si udělali představu, na celém národním území máme přes 300 uživatelů a z nich jenom letos, tedy v roce 2017, rok, který ještě neskončil, tak naše jádro nabídlo pomoc ve více než tisíc případů. Jedná se o uplatnění eh, systému a nebo se jednalo o pomoc, o kterou jsme byli požádáni ze strany jednotlivých úřadů. Další důležitá věc je úkol, který máme společně s národními a regionálními úřady. Jehož cílem je ukončit eh, případy nesrovnalostí či podvodů, tak abychom zpětně získali ehm, nesprávně vydané částky. Eh, protože stát může, může být poškozen dvakrát, protože vlastně přijde o tuto částku, která byla eh, nesprávně vyplacena. Potom se jedná o školení, které se rovněž provádí. Potom školení všech kontrolních, eh, národních i regionálních úřadů, eh, audity, správní orgány a tak dále. A nyní se podíváme na to, na jednotlivé regiony a abychom věděli, jaká je skutečná situace. Všechny tyto kroky, které jsem právě posla, popsal, tak jsou podrobně zmíněny ve zprávě, kterou každý rok předkládáme Národnímu parlamentu. A tam eh, stanovíme takzvanou národní strategii pro boj proti podvodům. Tam je podrobná analýza všech rizik a jsou tam všechny údaje o případech kdy došlo ke nesrovnalostem či k podvodům. Také se tam stanoví strategické akční linie, tedy kroky, které se provedou v budoucnosti a potom také cíle do budoucna. Co se týče analýzy rizik, ve výroční zprávě, tam, kde jsou statistiky, máme grafy a velmi podrobné tabulky, kde se analyzují víceleté rámce. Je tam vývoj marce nesrovnalostí a podvodů na evropské úrovni a kroky, které se mají učinit. Co jsme zjistili? Že se to týká nejvíce strukturálních fondů a investic. Je tam finanční dopad na evropské úrovni, který činí přibližně 70 a tento údaj ho rovněž potvrzují údaje pro Itálii, eh, kde se eh, porušují strukturální fondy a tam to procento eh, je přes 80 Rovněž jsme zjistili, že dochází k případům takzvaných přezrančních podvodů. Týká se to hospodářských subjektů, které se nacházejí v několika evropských zemích. A toto potvrzuje rovněž OLAF ve své poslední zprávě z roku 2016 a tam se hovoří, že tento stále narůstající jev přeshraničních podvodů vede k tomu, že je potřeba zavést úpravy do normativního evropského rámce pro boj proti podvodům. Tento normativní rámec odráží to, že se v jednotlivých členských státech bojuje různě proti podvodům a je potřeba posílit eh, spolupráci mezi vyšetřujícími orgány v jednotlivých zemích. Z tohoto důvodu eh, strategická akce boje proti podvodům z AFKOS se zaměřila na podporu výměny zkušeností s ostatními členskými státy a rovněž jsme se zaměřili na podporu společných aktivit pod nezbytnou kontrolou OLAFu. My a všichni. Já a my všichni jsme přesvědčeni, že pokud chceme zjistit podvody a pokud eh, chceme zakročit při podvodech eh, s veřejnými financemi, tak a tak, abychom mohli prohloubit analýzu podvodu, tak je potřeba schromáždit informace, které jsou zásadní, jako například hospodářský subjekt, o jakou hospodářskou aktivitu se jedná, jaký je obrat a tak dále. Vzhledem k těmto všem důvodům a tak, jak na to eh, poukázal eh, ministr Berola, AFKOS se rozhodl, že podpoří komisi při rozhodovacím procesu prostřednictvím projektu spolupráce v oblasti boje proti podvodům v roce 2016 a bylo to zveřejněno v publikaci, eh, kterou vám s potěšením dnes představíme. Abych to schrnul. Ve všech eh, fázích projektu experti z 15 zemí, kteří se zúčastnili, se shodli na tom, že většina problémů v oblasti prevence a boje proti přeshraničním podvodům mají společného jmenovatele a je to nedostatek norem, které by umožňovaly administrativní účinnou pomoc eh, v oblasti strukturálních fondů a investičních fondů. Existuje řešení, ke kterému jsme došli, abychom zabránili těch, těmto podvodům. A cílem by bylo zlepšit a zrychlit informační toky mezi členskými státy. A jak se toto může udělat? Prostřednictvím koordinačních úřadů pro boj proti podvodům, tak jako je AFKOS. Jsou to úřady, které v podstatě existují ve všech členských státech. Ani ne před rokem, v září, všechny tyto závěry byly představeny na konferenci v Bruselu. E, zúčastnil se předseda Tajány, mnoho poslanců se rovněž zúčastnilo a politických činitelů. Chceme vám poděkovat za to, že jste prokázali takový zájem, stejně tak jako dnes. Jsme velmi hrdí na to, že vám můžeme říci, že náš projekt eh, vzbudil velký zájem. Ještě jednou děkujeme vašemu výboru, ale také to vzbudilo zájem v celém parlamentu, protože bylo schváleno usnesení, to bylo 16. května, kde se ukazuje tento zájem. Eh, v bodě 50. to usnesení se hovoří o našem projektu a navrhuje se komisi, aby využila jakožto výchozího bodu střednědobého hodnocení o aplikaci nařízení 883, o kterém jsem hovořilo. To je o vyšetřování Evropského úřadu proti eh, podvodům, OLAF. Chtěl bych požádat a přál bych si, aby komise začala co nejdříve postupovat podle pokynu Evropského parlamentu, aby se využila revize střednědobé nařízení 883, tak aby se bojovalo proti podvodům prostřednictvím blížší spolupráce mezi členskými státy, tak aby se využili kontaktní sítě, které už existují po dobu několik let eh, prostřednictvím AFKOS a prostřednictvím ústředního koordinačního úřadu pro boj proti podvodům. A závěrem bych chtěla říci, že tak, abychom mohli eh, posilovat eh, vztahy mezi AFKOS, náš výbor, tak jak eh, řekl pan ministr, pracujeme na novém projektu spolupráce. A naším cílem je ho nazvat projektem spolupráce číslo 2. A chceme zde vyměňovat zkušenosti, co se týče vyšetřování a chceme stanovit základy pro budoucí rozvoj takové absolutní novinky. Jsou to společné operační akce. Jsou to eh, akce, které se povedou souběžně v několika členských státech, tak abychom mohli bojovat účinněji proti přeshraničním podvodům. A toto je tedy v souladu s přáním Evropského parlamentu, kde parlament eh, v bodě 90 ve svém osnesení žádá komisi, aby hodnotila význam těchto společných akcí co děláme na národní úrovni, my v AFKOS. Um, zaměřujeme se zejména na prevenci proti ilegální činnosti. Máme uh, specifickou pracovní skupinu, eh, kde má být zřízena také digitální platforma pro boj proti podvodům a máme také technické údaje pro tuto databázi. A zde spoleháme zejména na ministerstvo hospodářství a financí a um, očiníme již brzy příslušné kroky. Důležité jsou také orgány, které jsou pověřeny prováděním evropských projektů. Měly by nás informovat o typech podvodů, ke kterým dochází často. V září ministr Verola eh, vydal balíček proti podvodům a společně s Ministerstvem pro spravedlnost, účetním dvorem a Národním úřadem proti eh, podvodům eh, jsme tedy spolupracovali. Jde tedy o to, eh, abychom v různých orgánech měli příslušné přehledy, podle kterých zjistíme, které oblasti jsou rizikové. Jde nám zkrátka o to, abychom měli konkrétní příklady z praxe, abychom je mohli analyzovat, tak abychom zjistili, které typy podvodů eh, jsou zneužívány nejčastěji, protože díky tomu můžeme odhalit rizikové faktory a e, poté by bylo možné zareagovat velmi rychle, velmi rychle zasáhnout ještě předtím, než jsou prostředky pronevěřeny. Velice důležité je, jakým způsobem e, tyto prostředky opět vymáhat zpět, protože jinak by to mohlo působit dojmem, že veškeré toto úsilí je vynaloženo marně. Budeme mít tedy eh, konkrétní útvar pro zprávu evropských eh, prostředků, mm, kde máme tedy úřad pro národní aktivity a um, cestovní ruch a další věci. My tam chceme dohodnout, zla, mm, přijmout zvláštní dohodu v oblasti eh, kult, pro potírání podvodů v oblasti kultury, proti zneužívání kulturních statků a produktů. A ono je nesmírně důležité, abychom do toho zapojili i e, skupiny, e, které by mohly být užiteční, jako jsou třeba právníci e, nebo další experti. A to by mohlo přispět k tomu, že bude snížena chybovost při uplatňování, při používání evropských prostředků. Například bychom si mohli sestavit seznam s příslušnými profesemi, které se kvalifikovaly pro zprávu evropských prostředků. Závěrem bych dodal, že naše, náš útvar pro koordinaci eh, již nazbíral četné zkušenosti, má velké know-how a to předává dalším orgánům u nás činným a proto si myslím, že jsme velmi ceným kontaktním partnerem pro jiné členské státy a evropské orgány. Je pro nás důležité, abychom společné prostředky spravovali řádně a společně. A pokud máte v tuto chvíli ještě nějaké dotazy, tak vám na ně samozřejmě rád odpovím. Mnohé z těch informací se mohl pouze naznačit nebo eh, stručně nadnést. Velice děkuji za to, že jste tak rychle prošel těmito informacemi. A mám tady ještě doplňující otázku. Děkujeme za tyto podklady. Zajímalo by mě, jestli jsou to evropská čísla nebo italská čísla, které jste tady zpracovali. To jsou evropská čísla. Děkuji. Děkuji, v tom případě jsem to pochopila správně. A, a eh, Slovo má pan Tosky. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Ehm, nejprve bych chtěl hovořit jménem eh, Guardia di Finanza. Chtěl bych vás eh, osobně jejím jménem eh, Chtěl bych vám poděkovat za to, že se můžeme účastnit tohoto setkání na tak vysoké úrovni. Dnešní akce spadá k zámě, do záměru, který je velice důležitý pro úspěch strategií, eh, kterým, eh, kterými má být zachována eh, řádnost a bezpečnost aktivit Evropské unie. Máme tady projekt spolupráce v boji proti podvodům a zde to pokrývá také analýzu v souvislosti s přímou úřední pomocí mezi členskými státy v oblasti strukturálních fondů. Jedná se o iniciativu, eh, kterou ehm, přebírá eh, výbor Kokolav. My v rámci kabinetu zodpovídáme za tuto otázku a máme mm, vysoce specializované spolupracovníky a jsme přesvědčeni, že tímto přispějeme k účinnosti našich eh, vyšetřovacích opatření. A díky tomu bychom měli dále zblížit eh, orgány trestního stíhání na evropské úrovni. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby tento nástroj úřední pomoci byl podpořen a italské předsednictví rady o tento cíl usilovalo v rámci eh, skupiny GAF se konkrétně tímto cílem zabývali. Tehdy eh, tomuto útvaru eh, předsedal právě zástupce naši, naší koordinační služby. Měli jsme tam také oddělení, které je zodpovědné za potírání podvodů v oblasti porušování zájmu Evropské unie. A tady členové byli zastoupeni na zasedáních, která, na společných zasedáních, která probíhala během této fáze. Bylo možné se dohodnout na mnoha věcech, zejména pokud jde o společné vyšetřovací metody. A dále má Guardia di Finanza za úkol eh, vystupovat jako orgán pro finanční policejní záležitosti a je pro nás velice důležité, abychom právě z prostředky společenství nakládali velmi ehm, obezřetně, řádně. Chceme optimálně vynakládat tyto prostředky. Od roku 1999 Evropský parlament ehm, podle pokynů společenství přenesl našemu oddělení úkol postupovat proti ilegálnímu vynakládání prostředků společenství. Měli jsme bránit takovému zneužívání a to je i nadále nejdůležitější úkol Komise pro potírání podvodů. Guardia di Finanza zde může zasahovat a přijímat opatření, a v tuto chvíli má k dispozici již i komplexnější nástroje. Celé oddělení, eh, nebo všechna oddělení Quartiady Finance ne, eh, nemají možnost působit pouze jako eh, trestní policejní orgán, mohou zasahovat do finančních záležitostí a mohou provádět stíhání z důvodu zneužívání prostředků společenství a potírat praní špinavých peněz. To znamená, že jsme naplnili článek 325 smlouvy o způsobu práce Evropské unie, kde je uvedeno, že členské státy mají potírat trestnou činnost proti zájmům Evropského společenství a že tam mají být přijímat, přijímána stejná opatření jako opatření při potírání podvodů, které jsou páchány na národním zájmu. A my jsme opravdu hrdí na to, že se nám podařilo tuto zásadu uplatnit a zrealizovat a že právě naše Guardia di Finanza byla tímto úkolem pověřena, protože Guardia di Finanza je útvarem, který funguje již 240 let. Máme ústřední orgán nebo oddělení pro potírání podvodů v oblasti porušování zájmu společenství a na druhé straně jsme také zodpovědní za mezinárodní vztahy a vztahy k ostatním eh, orgánům. Dalším úkolem je provádět eh, analýzy rizika prostřednictvím interních a externích databází, které vzájemně srovnáváme a dolaďujeme. Vytváříme si e, skutečnou metodologii pro konkrétní zákroky v praxi a máme také e, technicky podpůrnou funkci. Dále máme oddělení, které se zabývá osvědčenou praxí a které také vytváří konkrétní postupy a záměry. Jde například o to, upozornit na to, které podniky jsou nejrizikovější nebo obzvláštně rizikové. Přednedávnem byla zřízena ad hoc vyšetřovací skupina, která může vyšetřování eh, spouštět i přímo. A pak tady máme potírání podvodů eh, nebo oddělení pro eh, potírání trestné činnosti proti zájmům Evropské unie, a to je v rámci Ministerstva pro evropské otázky. A kolega Atardy již o tom hovořil. Nyní se podívejme na regionální úroveň. U všech hlavních regionálních měst máme u finančního oddělení eh, další oddělení nebo skupiny, které se zabývají dohledem nad veřejnými prostředky. A zde dochází k soustavné kontrole toho, zda nedochází k podvodům na v oblasti eh, porušování zájmu Evropské unie a na teritoriální úrovni. Potom máme ještě další oddělení, eh, která eh, podléhají finančním úřadům. Cílem je zjistit, zda nedošlo k mm, zneužití prostředků v rozporu s účelem v rámci zemědělské politiky a strukturálních fondů zda tam nedošlo k nějakým nesrovnalostem. Máme eh, tři typy kontrol. První, kon, první typ kontrol je tak eh, zvaná ex ante kontrola, a priori kontrola. To vlastně probíhá předtím, než jsou podpůrné prostředky vyplaceny a tady se zjišťuje, zda eh, žádosti skutečně naplňují všechna kritéria, která byla vytyčena pro přidělení prostředků. Dále máme ex post kontroly, dodatečné kontroly, které probíhají poté, co byly prostředky vyplaceny. V tomto případě se kontroluje, zda projekty byly skutečně zrealizovány, zda byly poskytnuty služby, neboli vychází se z rizikové analýzy, tak jak to předpokládají pokyny společenství. Třetí typ kontrol a to je vlastně jádro činnosti eh, Guardia di Finanza. Zde jde o to, abychom prováděli specifické kontroly zaměřené proti podvodům, kde se vychází z jakéhosi podezření, buď to policejních orgánů, nebo správních orgánů, anebo eh, kriminální policie. Sem eh, spadá také koordinace a doplňující eh, kontroly, které jsou prováděny podle pravidel, které jsem již zmínil. V posledních pěti letech se počet úkolů rozrostl o nové zabýváme se veřejnými prostředky a nebo prostředky společenství a zde vznikly nové úkoly. Máme tady například zákon 83 z roku 2012, kde jde o takzvaný eh, dekret pro růst. Tady jde o potírání praní špinavých peněz, pokud jde o veřejné prostředky. A boji proti praní špinavých peněz je e, speciální kategorií také oblast e, prostředků společenství. A pak tady máme specifickou aktivitu v rámci veřejných výdajů, kde Tam máme dekret 148 z roku 1988, dle kterého je možné provádět inspekce u podniků, kreditních ústavů nebo jiných subjektů. Tyto kontroly můžeme provádět v případě, že se doníváme, že by tam eh, mohlo být eh, cosi podezřelého, můžeme nahlížet do účetnictví, eh, písemné komunikace a máme také povolení příslušné dokumenty kopírovat. Zde eh, se také zjišťuje, nebo je stanoveno, které subjekty můžeme podrobovat kontrole a Můžeme také kontrolovat vztahy k různým eh, orgánům, finančním orgánům, takže je to velice rozmanitá oblast a díky tomu potom naše Guardia di může provádět konkrétní opatření. A můžeme ta opatření také přenášet na regionální úřady a nebo takzvanou daňovou policii v jednotlivých regionech. To je dle mého názoru konkrétní důkaz toho, že se skutečně snažíme naše úkoly náležitě plnit. Nechci tady uvádět příliš čísel, ale od ledna 2015 až do prvních eh, deseti měsíců eh, roku 2017 jsme provedli zásah asi sedmi tisíckrát v oblasti eh, vynakládání prostředků společenství. Bylo tam 7 tisíc zásahů a bylo možné eh, zjistit eh, z pronevěření ve výši 900 milionů euro, 500, eh, tam to byly strukturální fondy a 400 milionů to byla zemědělská politika anebo společná rybolovná politika. Hovořím opět o tom období leden 2015 až říjen 2017. A v té době bylo obviněno více než 3000 osob za podvody, z pronevěření prostředků a nebo nezákonné nakládání s finančními prostředky. zjistili, a podařilo se nám také získat zpět více než 60 milionů prostředků, které byly neprávem vynaloženy, tedy zpronevěřeny. Takže jsme v podstatě jakousi finanční policií, podporujeme práci OLAFu a chráníme finanční zájmy Evropské unie. Naše služba již několik let intenzivně spolupracuje eh, s různými jinými subjekty. Zejména eh, jsme v roce 2012 eh, podepsali prohlášení o záměru a měli jsme již takové prohlášení z roku 96. V roce 2012 jsme ta původní prohlášení ještě více rozvinuli. Zaměřujeme se na cílenou výměnu informací o našich postupech, podáváme zprávy o osvědčených postupech a dále také informujeme o provádění nařízení 883 z roku 2013, kde se hovoří o spolupráci mezi členskými státy a OLAFem. Dochází tedy k neustále interakci mezi OLAFem a různými odděleními naší Guardia di Finanza. Požaduje se po nás, abychom konkrétně spolupracovali, prováděli konkrétní opatření a v posledních dvou letech to vedlo k tomu, že jsme se eh, začali zapojovat v mnohem více případech. Máme aktivní činnost eh, v Itálii i mimo ní, abychom se mohli velmi konkrétně zaměřit na některé případy. A to vedlo k výsledkům, které jsem popsal, když jsem uváděl všechna ta čísla. Je zřejmé, že vedení našeho druhého oddělení v rámci kvartiary Financa mimořádným způsobem usiluje o stále lepší a strukturovanější spolupráci s evropskými orgány a umožňuje OLAFu lépe plnit jeho aktivity. Podle nařízení 883 z roku 2013 máme usilovat právě o stále užší spolupráci s OLAFem, i když eh, OLAF eh, tedy naráží na určitá omezení, protože na půdě národních států nemůže eh, volně zakročit a my jsme to obešli nebo pomáháme Olafu tím, že mu eh, v těchto oblastech jdeme k ruce a že koordinujeme naše aktivity. Velmi často se vyšetřovací metody di Financa zmiňují v dokumentech právě uh, OLAFu. Je velice důležité, abychom se zaměřili na oblast příjmů, eh, například tím, že zabráníme pašování tabáku. Guardia di Finanza již přispěla k tomu, že bylo možné zadržet velká množství nelegálně uh, přepravovaných cigaret a tabákových pro, pro, produktů. A bylo možné zakročit proti nelegálním sítím v této oblasti. Já jsem již zmiňovala statistiky, které mimo jiné dokládají, že naše soudní orgány zde postupují velmi účinně. Zakročili již proti stovkám podvodníků, došlo k nejrůznějším řízením pro porušení, pro spronevěru a my doufáme, že se nám bude dařit vymáhat dané částky zpět. Pokud jde o Quartia di tak můžeme e, trestně technické postupy eh, spojit eh, s dalšími opatřeními, tak abychom mohli sledovat eh, všechna možná vyšetřování a zakročit proti nejrůznějším podvodům. Myslíme si, že je velice důležité mít přímou úřední pomoc na evropské úrovni zaměřenou na prostředky Evropského společenství. To je nezbytné, protože zatím je tady taková mezera, takové vákuum a my ho musíme zaplnit. Tady jde o nemalé částky, které společenství vynakládá a tyto nemalé články, eh, částky musí být eh, chráněny před organizovaným zločinem. Stále větší počet aktivit eh, probíhá přeshraničně nebo globálně a proto je naprosto nevyhnutelné, abychom měli účinné nástroje na potírání těchto aktivit. Potřebujeme si vyměňovat eh, informace mezi členskými státy a to již ve fázi před soudními řízeními, tak, abychom mohli postupovat velmi rychle. A Poté je potřeba samozřejmě vytyčit společné vyšetřovací pravomoce. Závěrem bych chtěl poděkovat za tuto příležitost, za možnost posílit spolupráci mezi organizacemi, které tady eh, zastupuji já a vašimi organizacemi Guardia di Finanza podle úkolů, které jí byly svěřeny finanční, eh, pardon, italskou zprávou, usiluje eh, o hospodářskou a finanční zákonnost a tím má přispívat eh, k blahobytu Evropské unie a jejímu rozkvětu. My vám děkujeme, pane generále, za eh, toto prohlášení. Takové, taková červená nit, která se si vynula všemi třemi těmi příspěvky, byla ta chybějící pomoc v oblasti strukturálních fondů. My už teď máme určité evropské struktury, OLAF, Eurojust, máme v budoucnu evropského eh, prokurátora, který eh, samozřejmě bude potřebovat určitá kritéria, aby mohl zasáhnout. Možná byste nám mohli dát příklad toho, co chápete, jak si tou úřední pomocí v oblasti strukturálních fondů a vyměnou informací? Týká se to nepravidelností nebo se to týká trestních eh, sítí? Protože principiálně taková spolupráce mezi členskými státy je možná, ale s velkými spožděními. Takže proto prosím, zkuste to trošku skonkretizovat. A pak bych se chtěla zeptat, na téma spolupráce s OLAFem. Ta čísla, která jste zmínili, jsou ohromující. Tři tisíce osob, sedm tisíc zásahů při tedy rozdělování peněz EU a tři tisíce osob obviněných z podvodu nebo ze spronevěry. Jakou roli v tomto procesu hraje OLAF? Dovedu si představit, že třeba systematický screening výdajů, který provádíte, upřímně řečeno, já zde neznám žádný skutečně účinný úřad eh, v EU v této oblasti. Jakou roli v tom hraje OLAF? A jakou část eh, těchto zásahů konstatujete, že je potřeba provést sami? Jakou roli hrají zprávy OLAFu? Jak je využíváte pro vaši práci a později pak pro obvinování konkrétních osob, protože my vidíme, že Olaf, respektive jeho zprávy, eh, musí být ještě předmětem vyjasnění jejich právního statusu, aby se urychlila práce. Pak generál major Atardy řekl, že Olaf musí převzít vedoucí roli. A já jsem se vás chtěla zeptat, Můžete tu vedoucí roli nějak lépe popsat? Protože toto by byl skvělý moment, protože v brzké době budeme přepracovávat nařízení o OLAFu. A já jako zpravodajka vám mohu říci, že to je hodně nevděčná práce. Nicméně otázka je, jakým směrem se má to nové nařízení o OLAFu ubírat, abychom mohli působit efektivněji při boji s podvody, při boji s kriminálními sítěmi. Neřekli jste ani slovo o tématu mafie, organizovaný zločin. Možná i k tomuto byste mohli něco dodat. Na co musíme dávat větší pozor? Kde musíme být i opatrnější v tom, co děláme? Takže prosím, dala bych slovo ještě jednou panu Atardimu. O, děkuji. Co se týká OLAFu, jak už jsem říkal, my se snažíme být co možná proaktivní, co se týká výměny informací a obecně informací, které poskytujeme různým orgánům, včetně OLAFu. Ve svém příspěvku jsem hovořil o článku 3, bod 4. OLAF eh, je ve finále ten orgán, který jedná. V našem případě my do toho procesu vstupujeme v poměrně rané fázi. V letošním roce nás OLAF konkrétně upozornil na pět případů, co se týká kontrol v terénu. Takže ty žádosti které eh, jsme obdrželi, jsem eh, přeposlal svým kolegům, například tedy eh, ta protistrana, ta ústřední protistrana u nás, která pak distribuje jednotlivé úkony v regionech v Itálii. V podstatě to tedy znamená to, že OLAF je nám vděčný za práci, kterou odvádíme my. Eh, čas od času my s úředníky OLAFu přímo spolupracujeme při plnění jejich činnosti, jindy pracujeme samostatně. Co se týká naší spolupráce s OLAFem, eh, pracujeme na, na tvorbě dokumentů, například eh, v rámci pracovní skupiny ohledně praktických kroků při definování národní strategie proti podvodům nebo v rámci všeobecných pokynů pro národní strategie proti podvodům. To jsou dokumenty toho typu, na jakých pracujeme, nebo podvody ve veřejných zakázkách a tak dále. Je to celá škála informací, které si vyměňujeme, ty pocházejí od OLAFu a my to třeba pak přeposíláme regionům, a nebo je to zpětná vazba, která proudí opačným směrem, což zatím funguje velice pozitivně. Alespoň tedy takový je názor OLAFu. Co se týká strukturálních fondů a dopadu na ně, a co se týká toho, jakým způsobem se evropské peníze rozdělují nejčastěji. Aktuálně spolupracujeme s OLAFem velice intenzivně na tom, abychom eh, mohli co nejefektivněji bojovat eh, s nejčastějšími typy podvodu, což by třeba zahrnovalo faktury za neexistující služby nebo případy, kdy kritéria financování údajně byla splněna, byť tomu v reálu tak nebylo. A nebo nesprávné výkazy ohledně provedené školicí činnosti nebo případy kapitálu firem, který nikdy neexistoval, a nebo e, různé pokusy o to, kdy firmy se pokoušejí vykázat, že mají nějaký kapitál, který ve skutečnosti nemají nebo různé jiné takovéto podvodné činnosti související s kapitálem. Pokusy eh, bránit ve vyšetřování podnikatelské činnosti nebo nesplňování kritérií pro financování Existuje celá řada témat, e, jako jsou tato, která se v našich podkladech objevují opakovaně. To se vše snažíme vyšetřovat. Spolupracujeme s OLAFem, abychom jasně řekli, že toto jsou ty klíčové problémy, které musíme řešit. Potřebujeme vhodnou strukturu na evropské mezinárodní úrovni. Nemůžeme každý jednat na svou vlastní pěst. Samozřejmě každý členský stát, všechny členské státy mají podobné nástroje, ale je potřeba je používat, jednat společně. Na konci své prezentace jsem odkázal vlastně na to, co jste zmínila ve své otázce. Zatím se nedaří harmonizovat kroky podnikané na úrovni členských států pro boj s podvody. Všichni vidíme, jak neuniformní v tomto ohledu jsme všichni vidíme, že často neexistují ekvivalentní prostředky na úrovních členských států, aby se bojovalo s podvody. Myslím si, že úplně stačí se podívat na výsledky těch justičních doporučení ze strany OLAFu pro členské státy na základě jejich vlastní vyšetřovací práce. V poslední výroční zprávě, pokud se nepletu, ano, byla to zpráva za rok 2016, se objevila justiční doporučení pro členské státy, což pak bylo rozděleno na eh, rozhodnutí justičních orgánů a na ostatní kategorie. A uvidíte, že mezi jednotlivými členskými státy máme úplně jiná doporučení. To znamená, je zde naprostá neuniformita a ty rozdíly jsou vlastně od nuly až do 100%, a to, to jsou nedávná zjištění. Řekla jste, že OLAF se tím musí za, eh, zabývat detailně. Já si myslím, že bychom měli se snažit pochopit, proč justiční orgány v jednotlivých členských státech se neřídí těmito doporučeními. Máme to všechno v dokumentech, máme to všechno v podkladech. A to v dokumentech, které produktuje samotný Olaf. Olaf si myslí, že tyto informace jsou užitečné. My si to také myslíme, všichni jsme ty informace četli ale přesto mě nepřestává překvapovat, že třeba v některých příkladech máme zcela rozdílné rozsudky eh, v případech, které posuzuje OLAF i členské státy, přičemž OLAF ty rozdíly popisuje jako něco, co působí velké obavy. Třeba v některých členských státech se říká, že to, že někdo neposkytne dokumenty, eh, není trestný čin nebo se nedaří identifikovat eh, falza dokumentů. Případně eh, vyšetřovatele OLAFu považují určitou činnost za podvod, eh, která, která se v tom daném členském státě, respektive v justičních orgánech daného členského státu za podvod nepo, ne, ne, nepovažují. OLAF považuje falšované dokumenty za podvod. Ale v mnoha členských státech se toto nahlíží jinak ze strany státních zástupců. Objevují se vážné problémy, které se pak popisují jako zkrátka běžné chyby. Takže je zde velice komplexní sada problémů, s kterou nás Olaf konfrontuje. Máme zde vysoce diferenciovaný obrázek. Pan Varola o tom hovořil již ve svém příspěvku. Nicméně Itálie se stala zemí, která nejúčinněji dosledovává příčiny pro poškozování evropského rozpočtu. Máme jednu z nejvyšších měr usvědčování, eh, a to za období 2008 až 2016, je to 63 což je eh, vysoce nad rámec evropského průměru 44%. Takováto úroveň výkonnosti, jestli to tak mohu říci, ve světle těch doporučení od OLAFu pro Itálii je eh, absolutně vzato nejvyšší ze všech členských států EU. Na závěr bych rád potvrdil to, co řekl eh, tady eh, kolega Tas, Tosky. V Itálii máme velice robustní a účinnou veřejnou správní službu. Máme složky činné v trestním řízení, policii, Guardia di Finanza a ostatní. Veškeré ty orgány, které kolega generál vyjmenoval. A tyto orgány společně bojují proti škodlivé činnosti pro evropský rozpočet a to prostřednictvím velice robustního organizačního systému, který je podpořen značnými prostředky. Přičemž tyto orgány mohou provádět vlastní vyšetřování. Já jsem přesvědčen, že chceme-li vážným způsobem, viditelným způsobem bojovat s příčinami podvodu, musíme se co nejefektivněji, co nejúčinněji zorganizovat. V Itálii toto můžeme považovat za dané. Konec konců naše činnost je toho důkazem. Teď je potřeba toto přenést na evropskou úroveň. Jak jsem řekl, některá tato doporučení OLAFu nejsou členskými státy naplňována. A to neříkám já, to říká OLAF. Nejnověji například v dotazníku rozeslaném všem eh, orgánům pro boj s podvody eh, ve členských státech, kde se řeší například otázky toho, jak se provádějí kontroly podvodů v členských státech. To je z mé strany vše. Teď bych dal slovo kolegovi, pokud dovolíte. Děkuji. Eh, generálovi Atardimu eh, za to, že tak podrobně a přesně odpověděl na dotaz. A chtěl bych nyní pohovořit o spolupráci kterou eh, poskytuje Guardia di Finanza s cílem zlepšit spolupráci. Eh, co se týče eh, justiční oblasti, tak my závisíme, pokud je o naše fungování, na soudním orgánu, ale my, Ministerstvo spravedlnosti, všem soudním orgánům poskytujeme úplnou spolupráci. Připravujeme všechny aktivity, které se týkají justiční oblasti a soudním orgánům poskytujeme podporu a explicitně toto uznal ministr spravedlnosti a poděkoval za naši úzkou spolupráci s cílem proškolit eh, soudce, protěžky Guardia de Finanza a soudní policii. A Týká se to mnoha evropských zemí. Naším cílem je, abychom dosáhli spolupráce a mohli předat ty naše zkušenosti, ke kterým jsme došli ve finanční spolupráci. Co se týče administrativní pomoci, tak eh, nad rámec toho, eh, co řekl generál major Atardy, tak ještě je tady druhá úroveň, na čemi pracujeme. Vytváříme nové mezinárodní vztahy nejenom se všemi zeměmi Evropské unie, které považujeme za bratry, ale také v té další mezinárodní oblasti. Ministr financí mě jmenoval členem eh, CEACu pro evropské státy a proto jsem se zúčastnil a zúčastním se jednání v Argentíně, v Paraguaji, eh, schůzí CEACu. abych mohl zase dál předat naše operační zkušenosti, které uzrály v Itálii u nás eh, Guardia de Finanza. A pokud mi dovolíte, chtěl bych eh, říci následující. Jsem velmi rád, že eh, paní profesorka Kibiše je zde tady přítomná, protože o stejné otázce jsem hovořil během setkání s výborem TER, pro boj proti terorismu. Guardia di Finanza v Itálii. Proč tolik zasahuje? Proč zasahuje více než v jiných zemích? Protože my historicky máme jednoho nepřítele. A je to už mnoho let. Je to mafie. Je to třeba Kamora, Drangeta a tak dále. Bojujeme proti tomuto jevu už po dobu mnoha let, eh, proti této přeshraniční trestní činnosti. A týká se to všech možných trestných činů. Především co se týče obchodu s drogami, uprch, eh, pašování, uprchlíků, obchod se zbraněmi, prostě cokoliv, čím se oni mohou vydělat. A na základě těchto našich operačních zkušeností jsme se poučili od výborných učitelů, jakým způsobem je vyšetřila třeba soudce Falcone nebo Morselino Eh, připomínám prokurátora, prokurátora, prokurátora Urde, Pierre Lucivina, první prokurátor pro boj proti mafii. To jsou učitelé, kteří nás naučili v tomto boji proti mafii, že eh, žádný eh, trestný čin nemůže být opomenut během vyšetřování. Než se dostaneme vlastně k tomu, trestnému činu, který umožnil těm zločincům akumulovat tyto obrovské příjmy, ty nezákonné příjmy. A kam se to potom investuje? Kamkoliv. Například e, financování terorismu. A proto Guardia di Finanza, protože je to finanční a hospodářská policie, tak musí posílit oblast této bezpečnosti v Evropské unii, především u nás. My jsme ekonomickou a finanční policií, která má především na starosti ochranu evropského rozpočtu a místních a regionálních rozpočtů. Proto my působíme v této oblasti a my jsme plně k dispozici v Guardia di Finanza, my jsme ochotni spolupracovat s OLAFem a se všemi orgány, které budou bojovat proti podvodům v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pan Zechovský. Za možnost, za možnost dneska vystoupit a děkuji i za vaší práci. Já jsem studoval v Římě a vždycky jsem obdivoval, jak guarda di finanza byla elitní, elitní úřad a, a i ty členové byli patřičně hrdí a mám i známého, který vlastně pracoval pro guardu di finanza a vždycky, vždycky vypravoval, že to je elita mezi policií. Takže jenom to, co tady prezentujete, mi to dokazuje. Ale já bych se vrátil k něčemu jinému. Samozřejmě my oceňujeme obrovsky vaši práci itálie je pro nás příklad pro boj, eh, s mafií a organizovaným zločinem ale my stále vidíme třeba ve střední a východní evropě velmi eh, rozšířené různé karuselové obchody vidíme různé fiktivní převozy zboží třeba z východu na západ vidíme že často se dějí různé fiktivní fakturace i třeba do Itálie a pak zpátky přefakturace do České republiky a jsou tam obrovské podvody na DPH. A vy jste tady mluvili o nutnosti vzdělávat. Já mám zkušenost, že soudci a popřípadě státní zástupci vůbec nerozumí této problematice. A proto moje první otázka je, zda máte třeba nějaké konkrétní projekty pro soudce střední a východní evropy aby opravdu eh, ta finanční vzdělanost především těch kteří mají bojovat proti organizovanému zločinu se zvýšila protože většinou eh, trestný čin je odsouzen první instancí a při odvolání vlastně eh, ten rozsudek je, shozen odvolacím soudem pro nedostatečnou kvalifikaci soudce a pro chyby vlastně v tom ekonomickém posouzení toho podvodu. a druhý dotaz je ve vzdělávání samotných policistů. já jsem velmi často natrefil při vzdělávání nebo při diskusi s finančními úřady které v české republice potírají finanční kriminalitu že ani ta vzdělanost těchto úředníků nebyla vysoká. jestli vy si kladete za cíl i tomto oboru dále vysvětlovat a spolupracovat s dalšími státy. Děkuji. Eh, paní kolegyně Kinici. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěla bych poděkovat našim italským hostům Již jsme se v minulosti dříve setkali neformálně v souvislosti s činností výboru protiteroristické činnosti a proto mi bylo potěšením, že jsem vás dnes mohla vyslechnout i na půdě výboru KONT. Velmi jasně jste tady objasnili, jakou obrovskou práci odvádí Eh, vaše útvary v Itálii při potírání podvodu. A samozřejmě, že v této souvislosti jde i o to, že případy podvodu mají velmi dalekosáhlé dopady, souvisí s mnoha dalšími otázkami a Musím říci, že vy jste v podstatě již předjali všechny mé otázky, nebo tedy odpovědi na mé případné otázky. Také pokud jde o rozdíly mezi legislativami jednotlivých členských států v souvislosti s eh, úřední pomocí. Myšlenka přímé úřední hm, spolupráce se mi velmi líbí, i té spolupráce s OLAFem, protože díky tomu je možné všechny ty postupy významně urychlit. A Napadají mě ještě dvě otázky. Jednak ke spolupráci, o tom hovořil i předřečník. Spolupráce ta předpokládá, že existuje vzájemná důvěra. A důvěra ta vzniká také díky lepšímu povědomí o práci druhých kolegů. A vzdělávání a školení, to by se nemělo dotýkat pouze uh, okolností ve vlastní zemi, ale měly by tady být eh, i opatření společného vzdělávání na evropské úrovni k evropským eh, eh, aktualitám. Například by měla být aktivována výměna osvědčených praxí mezi členskými státy. Evropský parlament se o to také velmi zasahuje, zasazuje. Myslíte si, že v oblasti vzdělávání by tato oblast mohla být rozšířená, že by tady měla být další opatření, která by pro všechny členské státy byla společná, myslím vzdělávací opatření? Myslíte si, že by to také zvýšilo účinnost vašich aktivit? A další otázka tady již zazněla, ta se týkala organizovaného zločinu. Eh, vy jste tady odkázali na mimořádné zkušenosti v Itálii. Možná, že jsou to skutkové podstaty trestné činnosti, které mají získat finanční prostředky pro to, aby mohly být páchány ještě závažnější trestné činy. Myslíte si, že je to pouze specificky italský problém? Něco podobného mm, přece asi existuje i v jiných členských státech a možná, že by bylo možné se poučit i z jejich praxe. Dále se donívám, že prevence je také nesmírně důležitá. Pan Francesco Atardy na to odkazoval. Jedna otázka, kterou si sama kladu velmi často a kterou bych tady chtěla nechat zaznít, je, že Evropský parlament by možná měl podnítit něco jako jakési memorandum pro prevenci a šířit povědomí o metodách prevence nějaký návrh v tomto směru, eh, který by byl v souladu také s tím, co říkal pan Atardy. Bylo by dobré, kdyby tady bylo ještě více informací. Zajímaly by mě eh, ty projekty v oblasti prevence. Můžete k tomu dát více informací a Evropský parlament by se toho mohl chopit a potom něco takového předložit pro všechny členské státy kolega Vali. Sì, un'altra domanda. Stiamo raccogliendo un po' di domande. Eh, dobře, ještě tady jedna otázka, rozumím tomu tak? Ano, velmi stručně, protože již nezbývá mnoho času. Chtěl bych také za sebe poděkovat zástupcům Guardia de Finance a ostatním. Eh, odvádíte skvělou práci v Itálii, která prospívá i Evropské unii a Jistě by vám prospěla větší spolupráce mezi členskými státy, roste euroskepse a proto je velice důležité, abychom zaznamenali úspěchy v oblasti potírání podvodů. A k tomu právě potřebujeme velmi obsáhlou spolupráci na mezinárodní úrovni. Bylo tady řečeno, že celé musí být řešeno na mezinárodní úrovni a Evropský parlament se tady opakovaně vyjadřoval k výhodám výměně informací, pokud jde o používání strukturálních fondů, také ve zprávě o eh, tom, jak se posouvá forma trestné činnosti, eh, která zasahuje proti zájmům evropského společenství. Evropský parlament tady má své záměry a podněty, ale je to někdy obtížné provádět v praxi. Já si myslím, že samozřejmě musíme využívat naše zkušenosti, to je zásadní, i pokud jde o potírání přeshraničních podvodů. A dále také mám dotaz, který se dotýká bankovního odvětví. Po, podle současného italského práva máte možnost získat veškeré informace také pokud jde o mezinárodní transakce a nebo je potřeba eh, tady ještě vaše kompetence vylepšit. Když tady totiž hovoříme o praní špinových peněz, o daňových podvodech, a tady Evropský parlament měl četné zprávy, tak v této oblasti mám pocit, že jsou tady obrovské bankovní koncerny, eh, které také sehrávají důležitou úlohu v oblasti praní špinavých peněz, daňového obcházení, daňových podvodů. Možná, že my jako zákonodárná instace bychom vás mohli podpořit právě při potírání podvodů. Pokud jde o ty oblasti, eh, které méně spolupracují. Mě by zajímalo, zda třeba norské úřady jsou vždy ochotny ke spolupráci. Protože oni nám velmi často kážou a udělují lekce, ale mě by zajímalo, jestli opravdu spolupracují třeba ty velké přístavy. Kolegyně Džufrída. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, pardon. Chtěl bych také poděkovat eh, hostům za to, že nás navštívili a sdělili nám své cené informace. Zejména jim děkuji za důkladnou práci, kterou odvádějí. To říkám si s tou mírou hrdosti, protože se domnívám, že Itálie tady skutečně sehrává prioritní úlohu, pokud jde o boj proti porušování zájmu, zájmu Evropské unie. A ráda bych zmínila to, co mi zejména leží na srdci. Vedle toho, co jste zmínili již vy, tak si myslím, že v té souvislosti by měli, mělo být přihlednuto ještě k dalším okolnostem. Donívám se, že no, podvody by měly být ještě více stíhány, mělo by na ně být ještě více poukazováno, aby se ozřejmilo, že je to vlastně provokace vůči evropským orgánům. Ono se stále ještě rozlišuje mezi podvody a nesrovnalostmi a někdy to působí dojmem, že dochází k pouhé provokaci. A já si myslím, že tady je zásadní, aby všechny orgány trestního stíhání, když zahájí nějaké řízení, ho úspěšně mohly dotáhnout do konce a aby mohli vymoci zpět částky, které byly neprávem získány. A poté je potřeba také informovat o jejich úspěších. Myslíme si, myslím si, že by tady měla být odvedena lepší práce s veřejností. V minulosti jsem byla zpravodajkou ve výboru REGI. Jednalo se o zprávu na toto téma a v ní se hovořilo o tom, že je nesmírně důležité poukazovat na tyto nešvary a vlastně i na úspěchy zásahů veřejných orgánů proti těmto podvodům. Otázka podvodu na evropské úrovni byla již eh, více zohledněna, například v rámci spolupráce s národními orgány. Tam bylo dosaženo pokroků. Byly eh, zřízeny, eh, zřízeny koordinační orgány v členských státech, ty zmíněné AFKO. A to je velký krok vpřed. Jsem ve výboru Agri a Reky a to jsou právě dvě oblasti, kde podvody značně narostly. Existují určité typy podvodů, které se v těchto oblastech vyskytují obzvláště často. A jak to vypadá s rozdíly mezi členskými státy? Jak se tam ta činnost liší? Existují osvědčené postupy, které by mohly přispět k odstraňování rozdílů mezi členskými státy. Itálie má skutečně ojedinělou pozici, závidění hodnou pozici, ale když se podíváme na všechny členské státy, zdá se být nezbytným, abychom postupovali jednotně. To by přece mohlo vylepšit výsledky při potírání podvodů celkově. Děkuji. Pan Téza. Děkuji. Jen velice stručně. Myslím si, že v podstatě všichni máme stejné otázky. Já bych rád navázal na otázku paní Gresle hned z úvodu. Chtěl bych vám tedy poděkovat, eh, pane Tosky a ostatní pánové, za veškerou práci, kterou v Guardia di Finanza děláte i na evropské úrovni. A myslím si, že ta historie, kterou v Itálii máme v této oblasti, nás činí účinnějšími. Léta jsme bojovali s terorismem, rudé brigády, mafie ve všech svých podobách v Itálii. To vše znamenalo, že Guardia di Finanza musela být stále lepší a lepší ve své činnosti v průběhu času. Já bych se rád zeptal na to, respektive rád bych pochopil to, jak může ta práce, kterou odvádíme v Itálii, navazovat na něco, co se děje někde jinde. Třeba na roli Olafu. Vy jste zmiňovali Eh, tu roli Olafu před, eh, nebo roli vůbec EU před 13-14 lety. A já se ptám, zdá se, my jako instituce EU můžeme pokusit o takový kvantový skok. Nevím, jestli to bude možné. Eh, zda nám tedy můžete poskytnout nějaká doporučení, nějaké návrhy, co bychom tak mohli dělat. Vy jste zmiňovali tu neharmonizovanost toho, ten nesoulad toho, co se děje v jednotlivých evropských státech. Jakou roli v tom může hrát třeba OLAF? Jakou roli může hrát Evropský parlament, aby se zajistilo, že eh, tato obrovská variance, eh, která je skutečně varující, bude eliminována. Tedy jakou roli může hrát OLAF, jakou roli může hrát Evropský parlament, jak můžeme docílit toho, že OLAF bude účinnější. Eh, že OLAF už nějakou dobu funguje, ale třeba se přece jenom můžeme pokusit o pokrok. Děkuji. Na závěr pan předseda Artují. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci, že na mě velice zapůsobilo vaše prezentace, pánové. Myslím si, že to je skutečně evropské téma, které může být zajímavé pro evropskou veřejnost. Je to otázka zprávy. A je pravda, že Evropa je velmi rozmanitá, když hovoříme o veřejných eh, účtech, o veřejných prostředcích. Členské státy tady nepoužívají stejné metody a nehovoříme jednotným eh, jazykem, i když bychom tady chtěli mít ty 3% eh, schodku. Ale máme tady rozdíly. Když bojujeme proti podvodu, podvodům, proti preven- a když hovoříme o prevenci, tak v době globalizace Sami členské státy nemají možnost účinně vykonávat kontrolu. Samozřejmě, že situace v členských státech se liší. Některé mají eh, nástroje na to, aby měly efektivní kontrolu a některé mají velké mezery v této oblasti. Jak je možné, že jsme se dostali do této situace? My eh, tady vymýšlíme pravidla, abychom se snažili zabránit preventivně různým podvodům a obcházení daním a dojde to tak daleko, že nakonec máme téměř neúnosná pravidla s nejrůznějšími právními základy, které evropské, evropští občané a subjekty působící eh, v evropské ekonomice vnímají jako karikaturu Evropy. My tady chceme totiž zabránit podvodům v těch členských státech, kde není struktura interní kontroly, tak jak, eh, taková, jaká existuje v Itálii. A Možná, že bychom měli eh, přihlížet ke kvalitě interních kontrol v jednotlivých členských státech. Měli bychom mít eh, členské státy, které by dostaly takových těch pět hvězdíček, jako třeba Itálie. No a pak bychom měli jiné členské státy, které by si zasloužily v tomto zvýšit úsilí. A naše finanční pravidla a nařízení eh, ve svých konkrétních podrobnostech nepřinášejí zvýšení bezpečnosti. Většinou nic nenahradí kontrolu, tak jako ji vy vykonáváte v Itálii. Druhá otázka se týká vašich vztahů s fiskálními útvary, a s, se službami eh, veřejného účetnictví. Vy jste v podstatě takovou policejní složkou, policejní službou. Eh, což znamená, eh, že vy vlastně eh, máte tuto funkci v italské, v, it, v italské správě a vlastně takto sloužíte soudním orgánům. A potom mě by mě zajímal vztah k OLAFu. Pokud jde o bankovnictví, máme Evropskou centrální banku a máme obezřetnostní kontrolu a příslušný orgán pro tuto obezřetnostní kontrolu, která vlastně je nadřazena různým kontrolním bankovním orgánům v jednotlivých členských státech. Pan Malim, já si řekne, že banky samozřejmě také eh, nemají zcela čistý štít a že tady možná finanční kontrola má také ještě před sebou řadu úkolů. Ale zajímalo by mě, zda OLAF by mohl mít stejné výsady, pokud jde o národní orgány, o národní kontrolní orgány. A mm, zda by OLAF mohl jaksi hodnotit a vydávat určitou známku neboli rating, pokud jde o kvalitu kontroly, kterou vykonávají úřady jednotlivých členských států, aby bylo zřejmé, které členské státy musí ještě přidat, protože nejsou eh, v této oblasti dokonalé. A abychom potom nemuseli mít velmi propracovaná nařízení, která by se všude musela eh, prosazovat stejně i v těch členských státech, které vykonávají dobrou eh, kontrolu. A abychom tady měli rozdíl mezi těmi zeměmi, které mm, jsou tady nedostatečné a mezi těmi zeměmi, které mají velmi dobrou kvalitu kontroly. Cercherò di rispondere a tutti questi já se pokusím odpovědět na všechny tyto zajímavé početné otázky. Možná to bude trošku na přeskáčku, ale doufám, že to alespoň všechno zmíním. Chtěl bych se vrátit k celému tomu tématu výcviku, školení. My jsme velice hrdí na to, že 21. listopadu zahájíme rok školení, takový školicí rok pro všechny zaměstnance Guardiary Finance. A e, ten školicí program má jedno takové hlavní téma – a to, jak eh, moc Guardioli Finanza vždy eh, trvala na dobrých kvalifikacích, dobrém školení a v podstatě budování vlastních zaměstnanců. To je pro nás v Itálii eh, velice, velice důležité. Naše práce v oblasti výcviku a školení byla konec konců Eh, uznána jako velice cená v roce 2014 a máme memorandum o porozumění s OECD eh, v rámci naší školy pro hospodářskou a finanční policii. Je to instituce, kde se setkávají zástupci různých podobných sborů eh, z jiných zemí a snažíme se tam harmonizovat vyšetřovací metody při řešení ehm, hospodářské a finanční trestné činnosti. Budou tam vlastně lidé z celé EU. To je, myslíme, velice důležité. To nejdůležitější, myslím, je, abychom zajistili, že v rámci EU zajistíme, že budou co možná uniformní vyšetřovací procesy. Chceme všichni mluvit stejným jazykem v rámci našich operací. Chceme mít možnost spolupracovat s ostatními policejními složkami za pomoci stejných metod. A je to konec konců rozhodně něco, co jedině eh, celé procedury urychlí a umožní nám to dosahovat výsledků při odhalování podvodu. To bude jednoznačně něco, co se urychlí. Když dovolíte, měl bych dva příklady. Aktuální předseda italského senátu, pan Grasso, který býval eh, prokurátorem bojujícím s mafií, jel v roce 2010 do Srbska, taky v roce 2011, a sepsal jim tamní protimafiánský zákon na základě naší vlastní antimafiánské legislativy. A to je teď předseda Senátu v Itálii. Myslím, že vzhledem k jeho kariéře sicilského soudce je tak trošku výjimečnou postavou, protože konec konců byl národním prokurátorem eh, proti mafii a nyní proti terorismu. Eh, co se týká toho srbského příkladu, eh, my s nimi vlastně spolupracujeme na bázi každ- jaksi každotýdenní, abych tak řekl. Provádíme výměnu informací a vůbec máme velice dobré vztahy v oblasti hospodářských a finančních otázek. Srbsku, ale i jiným zemím pomáháme v celé řadě záležitostí související s tímto tématem. Nabízíme jim eh, různá policejní školení v oblasti hospodářské a finanční trestné činnosti. Učíme je, jak s touto trestnou činností bojovat, jak bojovat eh, s daňovými podvody, jak bojovat eh, s vyhýbáním se daním. A to včetně tedy těch eh, nejproslulejších typů podvodu, aby se tak řeklo. Nedávno v Terstu eh, se konala schůzka zemí Balkánu. Bylo to před nějakými dvěma, třemi týdny kde se setkali vlastně všichni ministři vnitra, všichni policejní prezidenti a všichni velvyslanci eh, daných balkánských států a všichni nás žádali, zda by mohli poslat své lidi do naší policejní školy, případně na naše velitelství, aby se tam ti lidé zúčastnili školení a aby mohli pak dále školit policisty v Černé hoře, v Albánii a tak dále a tak podobně. A to právě v oblasti vyšetřovacích postupů, aby se zajistilo, že ta procedura bude co nejuniformnější. Chtěl bych poděkovat panu Zdechovskému, který Guardia di Finanza tak hezky chválil. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si uvědomují, že Guardia di Finanza představuje vysokou úroveň profesionality, a to po, už po mnoho let. Bojujeme s organizacemi mafiánského druhu, s teroristy a můžeme říci, že Itálie je vlastně jedna z mála zemí na světě, která má takovouto úroveň specializace v rámci svých institucí. Institucí jako Guardia di Finanza je velmi, velmi málo po světě. V podstatě Guardia di Finanza je unikát. Ne každá země instituci našeho druhu má, ne každý má policii, která se vyloženě zabývá hospodářskou trestnou činností a finanční trestnou činností. Máme eh, funkci eh, výběrovou, tedy daňovou funkci, máme i měnotvornou funkci, snažíme se zachovávat eh, pořádek a dodržování práva zejména s ohledem na to, že se snažíme utnout financování teroristů. Je téměř jisté, že ten výčet eh, těch všech našich úspěchů, který tak trošku s hrdostí zmiňuji, naznačuje, jaké vlastně jaké obavy stále ještě máme, protože na úrovni legislativy EU se s podvody zatím nedaří dosti efektivně bojovat. Stále existují oblasti, kde potenciálně může k podvodům docházet a Guardia di Finanza se snaží na toto reagovat, protože jsme právě tou hospodářskou, potažmo finanční policií. Paní Kiniči se ptala na naše vztahy s daňovými orgány, V rámci výboru pro finanční a hospodářské záležitosti při našem ministerstvu financí se setkávají zástupci civilní, eh, jaksi civilní daňové agentury, kteří mají závazek sledovat všechny naše případy související s DPH, a to od začátku až do konce. Jejich povinností je e, na základě toho pak sepisovat pravidla a zajistit jejich dodržování. Role Guardiary Finanza je spíše na straně boje s podvody. A to zejména, eh, když se v těch podvodech objevuje mezinárodní, nadnárodní rozměr. A eh, řešíme tím pádem také otázku karuselových podvodů, což v podstatě můžeme považovat za učebnicový příklad podvodů v EU. Tedy je to ten mezinárodní daňový rozměr, což může být velice škodlivé Nejde pouze o ztrátu příjmů. Je zde jiný aspekt, na kterém tvrdě pracujeme, a to je hospodářská soutěž. Daňové podvody a vůbec porušení daňového práva nejsou pouze škodlivé kvůli tomu, že stát přichází o peníze. zkreslují také vlastně celý systém volné hospodářské soutěže, narušují ty rovné podmínky. Takže daňoví poplatníci, kteří dodržují pravidla, tak činí vlastně na úkor sami sobě a znevýhodňují se vůči těm, kteří pravidla nedodržují. Mohou se objevovat třeba pokusy o vyhýbání se placení DPH. Pokud nějaká firma neúčtuje DPH, okamžitě má 20% cenovou výhodu oproti konkurenci. Podobně třeba bankovní záznamy. Za to jsme také zodpovědními v Itálii. My jsme velice hrdí eh, na svou práci eh, v Itálii. Máme zákon 559 z roku 1976, který stanovuje, který stanovuje vlastně právní základ pro naši činnost jako Guardia di co do tedy toho aspektu jaksi měnového. A jako takový na tomto právním základě máme přístup k záznamům, můžeme vstupovat například do záznamů e, přímo Banka d'Italia. Takže v rámci Guardia di Finanza máme pravomoc provádět finanční vyšetřování na základě bankovních eh, dokladů držených eh, finančními subjekty. A tím pádem máme přístup k eh, běžným účtům jednotlivých subjektů, zejména tehdy, kdy jsou ty subjekty podezřelé z daňových podvodů nebo jiné hospodářské finanční trestní činnosti. A všechny tyto pravomoci nám usnadňují práci. Pomáhá nám to v mezinárodním kontextu? Nenutně. Zjišťujeme, že ne všechny země, zejména ty na severu Evropy, mají podobnou úroveň legislativy. Často eh, jiné země nemají podobný způsob možnosti spolupráce s orgány vlastně mimo své území. A proto budeme pokračovat, proto pokračujeme ve velice intenzivní práci, mimo jiné prostřednictvím mezinárodních sítí, prostřednictvím mezinárodních projektů, i dále se budeme snažit zajistit, že takováto spolupráce bude jaksi přísněji řízena. E, neměla by to být pouze justiční spolupráce, měla by to být i spolupráce na úrovni administrativní. Nevím, jestli kolegové budou chtít něco dodat, omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, ale myslím si, jsme přesvědčeni o tom, že se všichni musíme školit, cvičit společně. To je základní předpoklad pro to, abychom dokázali lépe fungovat, abychom všichni mluvili stejným jazykem, chcete-li to nám, myslím, pomůže urychlit procesy, urychlit reporting a rozhodně to bude způsob, jak ve všech možných ohledech si vzájemně pomáhat, ať už půjde o jakýkoliv formu v spolupráce. Děkuji. A um, jaké máte kapacity, kolik máte pracovníků? combien d'agents Allora, la Guardia di Finanza. Co se týče eh, Guardia di Finanza, tak máme pět tisíc eh, mužů a žen, kteří jsou našimi zaměstnanci, ale kvůli reorganizaci veškerých policejních složek eh, Eh, kvůli schválení eh, jednoho zákona v tomto roce, tak budeme mít 63 tisíc mužů a žen. 63 tisíc mužů a žen. To jsou uh, ta čísla, která vláda považuje za nutné, protože těch úkolů je opravdu hodně a ta práce je obrovská a doufáme, že budeme moci pokračovat v této práci s úspěchem také v budoucnosti. Já také stručně, eh, protože velící eh, generál Eh, pan Tosky už eh, odpověděl velmi podrobně na dotazy. Já bych chtěla říct si dvě věci obecné povahy. Eh, co se týče potírání podvodů, to je jedním z důležitých úkolů Evropské unie. Se dvou důvodů. Za prvé, protože chráníme finanční integritu EU protože hájíme to, že je důležité držet se pravidel, respektovat eh, pravidla. A za druhé, jak už řekl pan Artuis a také ale jiní předřečníci, je také eh, svědkem výzev, kterým čelí Evropská unie v širším slova smyslu. Je velmi důležité, aby národní orgány se zavázaly, aby byly dobře organizovány v tomto boji. Rovněž je potřebné, aby tyto národní orgány vedly dialog, aby spolu byly v kontaktu. Ale je prostě limit, nad který ta horizontální spolupráce jít nemůže musíme dát téměř vertikální dimenzi této spolupráci. A zde vstupuje do hry ta sestava společných pravidel, které musíme stanovit, že ten horizontální dialog nestačí, abychom měli společná pravidla. Tak, jak e, řekl e, velící generál Giorgio Tosky. Potřebujeme orgán, který bude mít koordinační úlohu nebo možná ještě nějakou jinou úlohu. A to je opravdu potřeba. Itálie se rozhodla, že bude více rozvíjet nástroje, které nám dává dispozici Evropská unie. Používáme nástroj posílené spolupráce, ale ne pouze výlučně tento nástroj. A Trvali jsme na tom, když jsme vedli dialog s našimi protižky. My jsme chtěli posílit pravomoci úřadu evropského veřejného žalobce. Musí to se využít třeba i v boji proti terorismu. A zde horizontální spolupráce mezi národními orgány i když eh, je to velmi důležité z důvodu struktury, tak to není dostačující. Je to právě z důvodu té přeshraniční povahy trestných činů, proti kterým musí bojovat. Proto Itálie se rozhodla, že takto bude tuto otázku řešit. Už jsme hovořili o tom, jakým způsobem funguje Guardia di Finanza, že italské úřady se jasně rozhodli a zavázeli se. Protože Guardia di Finanza ukázala, že prostě rivalita nemá smysl, že rivalita pouze eh, vede k omezování schopnosti jednat. Guardia di Finanza ukázala, že se nesmíme bát závazku, že se nesmíme bát závazku vůči Evropské unii a jiným partnerům. Musíme hledat tento závazek. A naše práce ukázala, že pokud se to děje tímto způsobem, pokud sdílíme zdroje, pokud pracujeme společně a pokud se dáme k dispozici tomu společnému úsilí, tak to znásobí e, naši schopnost jednat. Tak jak je to v případě Guardy Financa. Eh, pane předsedo, pokud mi to eh, dovolíte, já bych chtěl ještě něco eh, dodat tomu, co řekl velící generál. A chtěl bych ještě zareagovat na to, co řekl pan Zechovský. Statistika ohledně diferencování různých modů operandy, které existují. To jsou příklady, které považuji za velmi dobré. Podíváme-li se na oblast kontrol, na oblast nákladů, šest členských států, pouze šest členských států umožňují eh, přístup k hospodářskému subjektu, který dostal evropské dotace, nezávisle na tom, co ten hospodářský subjekt řekne. Takže pouze je ten přístup možný v šesti zemích. V jedenácti zemích potřebujeme soudní příkaz a v pěti zemích ten přístup není možný vůbec. Další věc, pouze pět v pěti členských státech je možné zrealizovat bez povolení eh, takzvané operace digitální forenze, tedy počítače, mobily a tak dále. A v devíti zemích pouze se to může udělat pouze se soudním povolením a v jedenácti státech to nebude nikdy možné. Takže tady jasně vidíme, že existují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A proto bych zde chtěl trvat na tom italském aspektu. My už v Itálii nejsme tou černou ovcí jako dříve. A proč jsme byli tou černou ovcí? Protože v Itálii bylo hodně případů. A co to znamená? Ne, že by tam bylo více nesrovnalostí, ale bylo tam prostě více kontrol. Eh, více účetních prověrek, Eh, více proškolených osob, které měly větší pravomoci, no a toto vedlo k tomu, že se zjistilo více nesrovnalostí. Eh, ty státy, eh, které mají vysokou úroveň nesrovnalostí, mají lepší výsledky než ty země, které mají méně nesrovnalostí v oblastech boje proti podvodům. A pak to, když zareaguju na českého kolegu, ten návrh od českého europoslance je velmi dobrý, protože já jsem hovořil o projektu spolupráce a ano, jeden z cílů, který jsme si stanovili, je rozšířit projekt spolupráce přes školení, sdílené školení v rámci sítě AFKOS. A AFKOS České republiky je právě jeden z těch, který zareagoval nejrychleji. Takže uh, určitě příští rok začne tato výměna. A to je to, co jsem chtěl říci. Um, pane generále, vy jste tady zhodnotil interní kontrolu v podstatě v téměř všech členských státech EU. Vy jste řekl, že šest umožňují přístup operátorům a ostatní mají trochu váhavější přístup. Mohl byste nám říci, o které země se jedná? Mohl byste nám dát nějaké konkrétnější informace? A když jsou tady problémy, tak musíme o těch problémech hovořit. Nestačí mít tady pouze nějaké obecné statistiky. Je třeba z nich vyvodit důsledky. Dobře, vyslyšeno, děkuji. Musíme to nyní ukončit. Děkuji tlumočníkům, říká paní předsedkyně, za to, že přistoupili na překročení doby a vám také velmi děkuji za velmi zajímavou a důležitou výměnu informací. Dneska jsme neudělali eh, neudělali ten seznam těch povinností správně, ale v každopádně vám děkujeme za vaši přítomnost a myslím si, že jsme se dnes mnohé naučili. Děkuji.